Okay, friends. Uh, first... Děkuji, přátelé. V první řadě poprosíme tlumočníky, aby nám řekli, aby nám oznámili své uh, problémy. Tlumočníci jsou již 37. den ve stávce proti jednostrannému nastolení nevyvážených a neférových pracovních podmínek pro tlumočníky ze strany administrativy EP. S politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu a to v 18.30. Děkujeme za pozornost. pořádku, eh, přátelé, tímto můžeme začít s elektronickým hlasováním, takže nejdříve jde o návrh doporučení rady, který se týká se přístupnění určitých služeb. A v tuto chvíli, prosím, jde o jmenovité hlasování, takže hlasujeme elektronicky. A hlasování je tímto u konce a přijato 47 hlasy pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Dále jde o přijetí otázky k ústnímu zodpovězení na komisi a v tuto chvíli hlasujeme, prosím. Hlasujte. Všichni hlasovali, protože pokud odhlasovali, tak v tuto chvíli už můžeme ukončit hlasování. Ano, odsouhlaseno 49 pro, 0 proti. Děkuji vám mnohokrát a pokračujeme, pokračujeme elektronickým hlasováním a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Takže začínáme 263, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Jury 28, kdo je pro? Kdo jsou proti? Zdrželi se zamítnuto. M, kompromis, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 264, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 265, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 266 padá a dostáváme se hned 267, kde je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 268, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 269, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 20, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se ke kompromisu číslo 21. A to máme na stránce 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A už jsme na stránce 5. Ne, tak strana 6 a kompromis číslo 22. Takže je to kompromis číslo 22, ten je velmi důležitý. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis H, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Dvacet trojka kompromis, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu číslo 24. 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. FEM 35 společně s 340, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, zamítnuto, zamítnuto. 339, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 341, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 342, 343, 344, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 347, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnu, musíme si to ověřit. Takže 347. hlasujeme elektronicky, prosím hlasujte. Hlasování je u konce. A přijato 26 pro 22 proti. 348, kdo je pro? Ne, padá, aha. Takže kompromis 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A teď se dostáváme k 361 společně s Jury 32, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, alternativní kompromis 26a, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ne. Tak si to ověříme elektronicky. 26a. Hlasujte, prosím. 26a. Hlasujeme elektronicky. Tak, za EKR o jednoho navíc, prosím. Já teď už je to v pořádku, takže hlasování je u konce. Zamítnuto 23 proti, 11 pro. A tím se dostáváme ke 26, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. Třista osmdesát čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Hmm, tak si to musíme ověřit. 384. Hlasování bylo započato. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 26 proti. FEM 39, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 388, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 389, kdo je pro? Ne, tím to padá. My si myslíme, že to tím padá. Dobrá, takže 389 hlasujeme. Prosím, hlasujte. Kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 393. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 394 padá. 300. 92 padá, 91 padá. A druhá část 391 budeme hlasovat? Ne? Takže hlasujeme o druhé části 391. Hlasujeme, prosím. Kde pro? Kde proti? Drželi se přijato. A dostáváme se 396, 97 padá. Enko, kompromis, kde pro, proti, přijato. 27, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se přijato. A tím jsme u 414. kde pro, kde proti, zamítnuto. Takže 414 ověříme si elektronicky, tak prosím hlasujte 414. SAD tady má o jeden hlas navíc, prosím. Teď už je to v pořádku? Tak, zamítnuto, 30 proti. Kompromis 32. Jde pro? Proti? zdrželi se přijato. Kompromis I, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 424. Tak, hned jdeme na kompromis číslo 28, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato.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 Jury 39, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 31, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Čtyřista šest, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 469, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže Ne, to padá, 457 padá. Padá, protože jsme přijali kompromis 27. Je to zcela jasně vysvětleno v hlasovacím seznamu. Můžeme si o tom ještě popovídat později. Kompromis číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 491. Našli jste to, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Hm, tak to se ověříme. 491. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasujte, prosím. A hlasování tímto zamítnuto 37 proti. 492, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 494. A ne, chcete si nejdříve ještě ověřit 492? Mhm. 492. Tak hlasovali jste 492? Ano. Zamítnuto 39 hlasy, 39 proti. A tím se dostáváme k 494. Ústní pozměňovací návrh za SAD. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to si ještě ověříme. 494. Hlasujeme. Prosím, hlasujte. Tak hlasování je u konce. Přijato 25 hlasy pro 495. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis je. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 503, 503. Tady jde o udělené hlasování, takže první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část. Druhá část padá. Takže se tím dostáváme ke kompromisu 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A teď 529, kde pro, kde proti, zdrželi se, tak to si ověříme. 529, hlasujeme, prosím, hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto 27 hlasy. A dostáváme se k 529, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ne, tak to si ověříme. 529 hlasujeme elektronicky, prosím. A hlasování je u konce. Zamítnuto. 28 proti. 530 padá. Pět, třicet hlasujeme, takže jde pro? kde proti? Zamítnuto. 531, 531 pro, proti, strželi se. Zamítnuto, kompromis 35, kdo je pro? kde proti? Zdrželi se přijato. 52 FEM, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 545 padá a 546, je to ústní pozměňovací návrh za S a D, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 548, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, to si ještě ověříme, takže hlasujeme elektronicky 548. 548, opravuje se paní předsedkyně. 548, prosím, hlasujte. Tímto hlasování ukončeno. Přijato, přijato 27 hlasy. Tak to bylo hodně těsné. 36, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis K, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 567, kde pro, kde proti, zdrželi se tak to si ještě ověříme. Hlasujte, prosím. 567, konec hlasování. Zamítnuto 32 hlasů proti. 571, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Já bych řekla, že to bude zamítnuto. 572, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 573, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 579, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 577, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 574, kde pro, kde proti, zdrželi se, 574, 574, ověřujeme elektronicky, hlasujte prosím. Tímto je hlasování u konce. Zamítnuto 39 hlasy. 575 a teď 576. 575, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže ověříme si to ještě. 575, pozměňovací návrh. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Zamítnuto o jeden hlas. 576, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nechcete si to uvěřit? tak si to uvěříme. 576, hlasování je započato, hlasujte, tímto končíme hlasování Přijato 33 hlasů pro, 12 proti. 580, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 579, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 581, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromis L, kdo je pro, kde proti? Zdrželi se přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 40. kde pro? kde proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 588. kde pro? kde proti? Zdrželi se? Tak to si ještě ověříme. Pozměňovací návrh 588. Hlasujte, prosím. Hlasování je nyní ukončeno a je to zamítnuto. Kompromis 37, děkuji. Kdo je pro, proti, schváleno. Šest nula jedna pro, proti zdrželi se schváleno. 602 eh, dohromady s 603, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 39. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 619 společně s 620 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 621, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 622 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 622 zahojí elektronické hlasování, končím elektronické hlasování a je to schváleno jedním hlasem, o jeden hlas. Šest, dva, tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, e, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto Prověříme ještě sednáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30 hlasy. 6, 2, 8. Pro, proti, strželi se, zamítnuto. Prověříme eh, pozňovací návrh 628, zahajuji hlasování a končím hlasování. Je to zamítnuto 31 hlasem. Euro Jury 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme Jury 50, zahajuji hlasování. Končím hlasování, je to zamítnuto 35 hlasy. 6, 2, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ještě jednou prověříme 629, zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 630. Společně s FAM 55. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Myslím si, že bychom to také měli prověřit. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Je to zamítnuto 29 hlasy. Eh, pozměňovací návrh 627 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 631 společně s Jury 51, kdo je pro, proti, prověříme to, prověříme oba dva pozměňovací návrh 631 a 51, zahoji hlasování. Končím hlasování je to zamítnuto 30 hlasy. 632 jedná se ústní pozměňovací návrh skupiny SD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ještě jednou prověříme. Zahajuji hlasování o ústním pozměňovacím návrhu a vidím, že ústní pozměňovací návrh byl schválen. Jury 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 633, kdo je pro, proti, zdrželi se Myslím si, že to bylo schváleno, ale raději to ještě prověříme. Takže elektronické hlasování o 6.3.3. Nadále můžete hlasovat, ale nyní končím hlasování. Bylo to zamítnuto třemi hlasy. Kompromis 41. Kdo je eh, pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 649 pro, proti, zdrželi se schváleno. 651 pro, proti, zdrželi se schváleno. 652 odpadá. 6 5, 3. A nyní přecházíme k FAM 58 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6, 6, 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 6, 7, 6, 7, 0, společně s 671 a FAM 60, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ten další odpadá. Článek 19, Pozňovací návrh 676. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Článek 20 odstavec 1 a pododstavec 1, pozměňovací návrh 677. Takže nejdříve 677 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6, 7, 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o 6, 7, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 6, 7, 9, zahajuji hlasování. A nyní hlasování ukončuji. Je to zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní jdeme k Jury 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se. Prověříme pozňovací návrh 28. Zahajuji hlasování, Končím hlasování. Bylo to zamítnuto o dva hlasy. Pozměňovací návrh 27. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 odpadá a kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. pozměňovací návrh 35 společně s 36. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Kompromis A pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději 44 prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 45 odpadá. Budeme hlasovat o 46. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53 společně s 54 pro, proti zdrželi se schváleno. Jury 6, kdo je pro, proti zdrželi se schváleno. FAM 5 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno. Pak přejdeme ke kompromisu 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozňovací návrh 83. Kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit. 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto o tři hlasy. Jury 11 pro, proti zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 8a pro, proti, zdrželi se, schváleno. FAM 9 společně s 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 91 pro, proti, Prověříme 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno o 43 hlasů. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, Prověříme 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno od 32 hlasy. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jury 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100, pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme Jury 17, zahajuji hlasování, končím hlasování, je to zamítnuto. patnáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. FAM 11 pro, proti, prověříme ještě jednou FAM 11, zahoji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto o dva hlasy. Posňovací návrh 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 153. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže nyní přejdeme ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A pozňovací návrh 179 pro, proti to a nyní kompromis 14 pro, proti zdrželi se schváleno. 197 padá. A nyní jsme u kompromisu 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozňovací návrh 200 společně s pozňovacím návrhem 177. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. Prověříme 200 společně se 177. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní přejdeme k pozdějovacímu návrhu 214, který však také padá. Takže kompromis 17 Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 216. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno o dva hlasy. Kompromis C pro, proti, e, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis D. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18. Pro. Kompromis 18 pro proti, raději prověříme kompromis 18. Končím hlasování. Je to schváleno 40 hlasy, 12 bylo proti. A nyní kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 239 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvě, a nyní 241 pro, proti, zdrželi se schváleno. 242 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schválenou A nyní FAM 26. FAM 26 padá a nyní pozňovací návrh 246. Eh, pro také padá Ano, 246 opravdu padá a proto přecházíme k pozměňovacímu návrhu 248 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 259 takže První část padá, takže jdeme k té druhé části 259, kdo je pro, proti. Raději prověříme druhou část 259. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 32 hlasy. 261 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Raději ještě prověříme 261. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto jedním hlasem. A nyní máme závěrečné hlasování. Mr. Martin, e wanted... Pane Martin, ENF chtělo menšinové hlasování, prohlášení, nebo jak už tomu chcete říkat. Mohli byste nám to, prosím vás, dát k dispozici v písemné podobě. Dobrá, takže hlasujeme o celém návrhu v pozměněné podobě. Závěrečné hlasování, prosím, hlasujte. Hlasování bude za chvíli u konce. Tak, přijato 34 hlasy, 14 proti a 4 se zdrželi. A poté ještě musíme hlasovat o mandátu. Takže hlasujte, prosím. Takže hlasujeme o mandátu k interinstitucionálním vyjednáváním. Tady potřebujeme většinu. Musí to být více jak 28 hlasů pro. Hlasování je u konce. Ano, přijato, přijato 37 hlasy. Což znamená, že jsme schválili mandát pro interinstitucionální vyjednávání. Vy chtěli jste ještě něco říci? Ne. And a special thank you to Mr. A děkujeme, děkujeme, to znamená opravdu speciální díky panu Kasovi, ale bohužel už odešel.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 Yeah. Yeah, yeah. Yes, yes, but let's calm down. Yeah. <laughs> okay, friends, uh, those of you who... Tak, prosím vás, ti, kteří odchází z místnosti, tak prosím vás, opuste tuto místnost co nejdříve, abychom mohli pokračovat v práci. We have the next item on the... Tak a další bod na našem pořadu jednání eh, je tedy bod číslo 10 a brzy se mu budeme věnovat. Bye no, mm. bye. friends, small talk must take place outside. Prosím vás, bavte se venku, tady musíme pracovat. Mr. I just want to say Pane Kaso, já jsem vám chtěla poděkovat. Pane Kaso. Pane Kaso. Pane Kaso, jenom se vám chtěla poděkovat. Poděkovat za vší práci, za opravdu tu práci, která byla velmi náročná. Ta zpráva je opravdu velmi důležitá, velmi zajímavá, je důležitou součástí naší práce a v tuto chvíli dáváme slovo panu Lenersovi, protože se dostáváme k bodu číslo 10 z řízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a protože vy jste zpravodajem, tak máte slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Po velmi napínavém hlasování se dostáváme k dalšímu tématu. Podle občanů svoboda eh, studovat, pohybovat se a pracovat eh, na jakémkoliv místě v Evropské unii tvoří opravdu to nejdůležitější, co Evropská unie představuje. A proto musíme zajistit inkluzi a také eh, stejné svobody a práva pro všechny. To znamená, musíme zajistit samozřejmě mobilitu, ale ale zároveň musíme zajistit, aby tato mobilita byla férová, aby byla dodržována práva a to na celém území Evropské unie, aby hospodářská soutěž nebyla nekalou, aby všude existovaly stejná pravidla. Já jsem z nejkrásnějšího regionu celé Evropské unie a musím říci, že od nás je to vlastně jen pět kilometrů na hranici Belgie, Nizozemska, pět kilometrů na hranici Belgie, Německo. A proto je zcela zásadní pro lidi z mého regionu, aby mohli svobodně překračovat tyto hranice. A proto, abychom i nadále mohli být dostatečně mobilní, tak musíme zajistit samozřejmě férovou mobilitu i na pracovním trhu. A co je proto třeba udělat? Potřebujeme striktní, přísná, uplatnitelná pravidla v rámci evropské mobility. V této oblasti už bylo opravdu vykonáno velmi mnoho. Máme tady eh, to nařízení o vysílaných pracovnících, je nařízení o uplatňování tohoto práva. Samozřejmě práva, pravidla pravidla jsou velmi důležitá, ale pravidla nemohou zůstat pouze na papíře, musí být uplatňována v reálu, takže to je přesně to druhé, co potřebujeme. Potřebujeme lepší uplatňování, lepší implementaci práva na férovou mobilitu. A jelikož naši občané jsou stále více na pohybu, více jak 17 milionů lidí vlastně pracuje v jiném státě, než je státy jejich státní příslušnosti, tak musíme právě tato pravidla e, striktně nastavit a dodržovat. A proto Tady v tomto mém návrhu máme velkou podporu právě pro tento Evropský orgán pro pracovní záležitosti, který je velmi důležitou součástí celé této mozaiky. Potřebujeme opravdu eh, se soustředit a zaměřovat na uplatňování tohoto práva. A co se týče rozsahu působnosti, tak tady přidaná hodnota tohoto orgánu je rozhodně v oblasti uplatňování práva a pravidel. To znamená, samozřejmě, toto je zcela zásadní, ale zároveň je to orgán, který bude zodpovědný za navyšování osvěty a informovanosti našich občanů. Samozřejmě, lepší přístup k informacím, jak pro občany, tak pro podniky. To je něco zcela klíčového a my musíme udělat všechno pro to, aby jednotlivci, ale také podniky byly dobře informovány o svých právech a svobodách, o svobodě zboží, pohybu. A to si myslím, že je zcela zásadní. A to samozřejmě povede také k navýšení efektivity. To znamená, že Informovanost je samozřejmě velmi důležitá, ale pro tuto informovanost musíme udělat také velmi mnoho na nižší úrovni, také na úrovni bilaterální mezinárodními státy, na úrovni finančních úřadů a tak dále. To znamená, že tady rozhodně potřebujeme nějaké helpdesky anebo jednotná kontaktní místa. To znamená, Evropský orgán pro pracovní záležitosti se těmito tématy může zabývat, ale rozhodně se musí hlavně zaměřovat na uplatňování a implementaci práva. Ty ty ostatní věci lze řešit také na jiných úrovních. To znamená, tento orgán potřebuje samozřejmě velkou podporu. My potřebujeme opravdový evropský orgán a proto, co se týče účasti národních orgánů, tak ta nemůže fungovat pouze na nezávazné bázi. Musíme všichni spolupracovat, protože pouze pokud budeme všichni spolupracovat, pouze pokud to všichni si budeme předávat informace, tak pouze tehdy tento Evropský orgán pro pracovní záležitosti může také fungovat i jako orgán, který bude řešit eh, různé konflikty. Eh, já samozřejmě tuto zprávu znám velmi dopodrobna, vy jste ji také četli, nicméně dovolte mi, abych řekl, že jsem se snažil dosáhnout tedy jaksi vyváženost mezi principem subsidiarity a mezi samozřejmě touhou vytvořit nějaký evropský orgán, který bude uhlížel na tuto, na, no, na tuto oblast. To znamená, já jsem se snažil to opravdu co nejvíce vyvážit. Šlo mi opravdu o to, aby to bylo co nejvyváženější. Paní komisařka mm, Tysen vlastně nastavila velmi ambiciózní lůtu. Ona chce, aby to všechno začalo fungovat už v roce 2019. Já bych byl velmi rád, kdybych se mohl k, této, eh, k tomuto ambicioznímu přání eh, přidat. My už jsme měli spoustu důležitých jednání a setkání se zástupci komise, univerzity a eh, vlastně lidí, místních lidí. To znamená, že těch informací už máme mnoho a samozřejmě se pokusíme vdechnout život tomuto orgánu co nejdříve. Děkuji. Děkuji za SAD. Pan Pirinský, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, sdílíme stejné stanovisko, to znamená Evropský orgán pro pracovní záležitosti je nezbytný z dvou zásadních důvodů. Současná koordinace mezi národními úřady musí být posílena a výměna informací a usvědčených pokynů musí být také zlepšena proto, abychom byli schopni zajistit opravdu férovou pracovní mobilitu v rámci jednotného trhu tak, abychom také hovořili o trhu, který funguje opravdu řádným způsobem. My jsme také svědky různých praktik, které rozhodně férové nejsou. To znamená, že dochází k vykořišťování, dochází k diskriminaci a dochází také k sociálnímu podvodům, což, je, což vlastně podkapává sociální práva evropských občanů. A je velmi těžké proti tomu bojovat. Za druhé, eh, s ohledem na toto vítáme návrhy Evropské komise jako něco, co se ubírá tím správným směrem. To znamená, hovoříme tady o nové struktuře, která bude součástí eh, struktury Evropské unie a která zajistí samozřejmě také dostatečnou interakci mezi tímto evropským orgánem a místními národními příslušnými orgány, tak, aby uplatňování evropského práva bylo co nejefektivnější a nejlepší. Tato struktura by měla pomoci posílit pravomoci národním úřadů. To znamená posílit jejich pravomoci a zároveň také posílit spolupráci mezi evropským orgánem a národními orgány v boji proti podvodům. Za třetí, E, zároveň si ale myslíme, že návrh Evropské komise si také vyžaduje ještě trošičku vylepšení. Musí se řádně zaměřovat na řádné cíle, takže tady jde hlavně o ty cíle a úkoly. Zároveň se také musíme zamyslet nad tím, jaké postupy by měly fungovat a jaké struktury by měly existovat pro to, aby docházelo k řádnému uplatňování. Za čtvrté, návrh e, tady mého kolegy Lennerse, kterému bych v tuto chvíli velmi rád poděkoval za jeho práci. Rozhodně tvoří velmi dobrý výchozí bod pro naší eh, práci i v souvislosti tedy s naším obsahem práce a samozřejmě také podporuje zřízení takovéhoto orgánu. To znamená, že si uvědomuje relevantnost tohoto orgánu a snaží se udělat všechno pro to, aby co nejdříve byl takovýto orgán zprovozněn, aby mohl pomáhat také budování jednotného eh, trhu. Nicméně tady jsou různé otázky. Za prvé, se, eh, co se týče rozsahu působnosti, tak tady si myslím, že bychom se neměli omezovat pouze na vysílané pracovníky. A za druhé, co se týče implementace nebo uplatňování pravidla, pravidel, tak to samozřejmě bez interakce a koordinace s národními orgány nebude možné. Co se týče nástroje pro uh, řešení konfliktů, tak to je přece také něco, co jde ruku v ruce uh, principu posílené spolupráce. A rozhodně je to třeba také zohlednit. Samozřejmě, že tady jsou různé překážky, které budeme muset překonat. Za páté, my jsme si nastavili jasné priority v souvislosti tedy eh, s cíly, které má plnit Evropský orgán pro pracovní záležitosti. To znamená, musíme v první řadě zcela jasně určit rozsah působnosti, úkoly a cíle tohoto orgánu. A nám se po, eh, při naší práci podařilo v podstatě to, že jsme několikrát eh, zavadili o různé termíny nebo pojmy, které se týkaly stejných věcí. Hlavně eh, co se týče vysílaných eh, pracovníků, o nich se občas hovořilo jako o mobilních eh, zaměstnancích nebo mobilních pracovnících, dále v podstatě různé termíny pro pendlery a potřebujeme tady opravdu zcela jasné vymezení pojmů pro různé skupiny pracovníků. Máme tady existující různé legislativní eh, dokumenty, které jsou již platné a proto je třeba se na ně podívat a najít správnou definici pro jednotlivé pojmové útvary. Dále, eh, co se týče tedy rozsahu působnosti a eh, vyjasněním nastavení tady těch hlavních úkolů tohoto orgánu, to je samozřejmě eh, mm, důležitým úkolem. To znamená, ten orgán musí mít dostatečné pravomoci, tak aby mohla, mohl aplikovat a implementovat eh, pravidla a právo Evropské unie. Aby to bylo samozřejmě v souladu s osvědčenými postupy na vnitřním trhu. Je třeba najít také vyváženost mezi pravomocemi eh, národních EU orgánů a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti, protože Evropský orgán má podporovat a posilovat práci národních orgánů, ale kromě toho také musí hrát aktivní roli v hodnocení rizik a také v souvislosti společnými aktivitami v oblasti monitoringu a dohledu. Tento orgán musí spolupracovat s dalšími evropskými strukturami a musí také vycházet z analýz prováděných těmito institucemi, včetně tedy eh, různých studií, které se týkají pracovní mobility organizační struktura, která vlastně zajistí ferovou mobilitu pro všechny pracovníky. Aniž bychom v tuto chvíli zacházeli do podrobností, chci zmínit tři věci. Ve chvíli, když ty i když už některé struktury existují, tak musíme vlastně do toho začlenit pouze ty struktury, které posílí spolupráce mezi národními a evropskými orgány v boji proti podvodům. Takže to je vlastně otázka, kterou už eh, zpravodaj také eh, zmínil. To znamená, proč některé z těch struktur, které eh, již existují, by se měly stát součástí tohoto orgánu. Pokud tedy my bychom takto postupovali, tak by právě mohlo docházet ke zdvojování práce a to je přesně to, co nechceme. Za B. Uvědomuji si, že existuje opravdu velmi mnoho oddělení, výborů, struktur, galaxií, které se týkají nebo které se zabývají právě eh, otázkou uplatňování práva v oblasti pracovní mobility. V tuto chvíli vyřešit je to velmi těžké, ale jeden z budoucích úkolů tohoto orgánu by měl právě spočívat v tom, že předloží návrh pro lepší streamlining. Za C Platforma pro práci e, tohoto orgánu je velmi důležitá. Nemůžeme v podstatě e, souhlasit s Evropskou komisí, e, že tady hovoříme o nějaké platformě nebo o zničení nebo o vytvoření platformy, aniž bychom věděli, o jakou platformu se jedná a jaké by měla plnit úkoly. To znamená, že tato platforma musí, nějaká platforma musí existovat, musí být neutrální a musí se zabývat otázkami, které se právě týkají porušování práv podniků a pracovníků. Evropský orgán musí mít tripartitní neutrální e, strukturu, protože tím by vlastně kopíroval e, jiné instituce podobného charakteru. E, to znamená, my, jeho správní eh, a řídící eh, rada musí také plnit své úkoly. To znamená, že tady by to vůbec nemělo představovat žádný problém. Ale proto, aby tento orgán mohl fungovat, tak bychom možná mohli tady uvažovat o nějaké výkonné radě také si myslíme, že by měla vycházet z opravdu ze širokého zastoupení mnohých sociálních partnerů, hlavně tedy sociálních partnerů, zastupujících odvětví, ve kterých dochází právě k nejvíce k vykořišťování a diskriminaci, to znamená odvětví, jako je pohostinství, doprava, eh, přeprava, stavebnictví. Takže je jasné, že samozřejmě i na základě toho, co bylo právě řečeno, je před námi ještě velmi mnoho práce. Eh, máme nad sebou tedy velký časový tlak, ale musíme pracovat. To znamená, ta lhůta, která byla původně nastavena, nemůže být prodloužena a já si myslím, že bychom měli být co nejaktivnější a nejpraktičtější, jak jen to bude možné. To znamená, tento orgán by opravdu nebo reaguje a odpovídá na zcela jasnou potřebu mnohých občanů, kteří velmi bedlivě sledují naší práci v této oblasti. Takže já v každém případě vám děkuji za vaši trpělivost. Eh, já jsem nicméně považoval za nezbytné toto všechno říci i z důvodu tedy charakteru této zprávy. Děkuji. Paní Tejsiovc má eh, slovo za EKR, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji zpráva o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti na nás dělá z řemeslného hlediska dobrý dojem a frakce podpoří také e, to ošlo, o co šlo, abychom tedy tady zastřešili několik gremí agentur, tak abychom mohli racionalizovat a zeštíhlit veškeré procesy. Na první pohled to vypadá dobře, ale jsme přesvědčeni, že v druhém kroku musí být i ta stávající orgány a gremia zrušena. V opačném případě by bylo na evropské úrovni nebezpečí dvojitých struktur na to je třeba dbát. Například tady máme výstavbu nových IT portálů, které mají mít e, konkurenci těch již stávajících struktur a není jasné, jak mají být využívány ty nové IT portály pro malé a střední podniky, proč by pro ně měly být lépe dostupné, či pro ně poskytovat přidanou hodnotu. I národní vlády mají své pochyby o tom, zda zůstala zachována zásada subsidiarity. Rozhodně bychom měli ujasnit, že je důležité, aby nové struktury byly financovány v rámci stávajícího rozpočtu. Pokud má zde vzniknout evropská přidaná hodnota, tak to musí se projevit i na těch celkových nákladech. A z naší perspektivy by ta nová struktura měla fungovat a pracovat lépe a efektivněji než ta stará. Pak nesmí Eh, eh, docházet k nějakému transferu kompetencí ani v prostřednictvím toho mediačního postupu. Ten postup nemůže být závazný, co se týče o hodnocení rozdělení kompetencí mezi Evropskou unii a členskými státy. Já předložím pozměňovací návrhy, které se budou týkat tématu příslušníků třetích zemí, kteří mají právo na pobyt v jednom evropském státu. Tito lidé nemohou mít podle nás dostat možnost pracovat v jiných třetích zemích eh, právě z důsledku mobility pracovníků a veškerých těch práv, protože tímto by se dali na, dostali na roveň občanů Evropské unie a to si nepřejeme, takže v tomto předložíme pozměňovací návrhy a dále. Veřejné orgány jsou velice citlivé na kybernetické útoky a nový orgán ELA bude zpravovat velký objem údajů o evropských občanech a proto bychom tady měli mít nějaká specifická bezpečnostní opatření k ochraně těchto údajů. A poslední věc, ráda bych byla proti automatickému prodlužování nového orgánu po pěti letech. V příštích letech se nám změní evropský trh práce v důsledku směrnice o vysílání pracovníků, v důsledku směrnice e, koordinace sociálních systémů a také v důsledku Brexitu. Zda tato nová struktura bude pak na výši veškerých nových požadavků, to prostě zatím není jasné. To je třeba, abychom jaksi znovu ověřili a znovu vyhodnotili po určité přeměřeně době. E, jinak se velmi těším na spolupráci s panem Spravodajem a e, budu k ní postupovat přirozeně velmi konstruktivním způsobem. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni z nás podporujeme návrhy, které vedou k lepšímu fungování společného trhu. Komise také předkládá určité návrhy a ty se týkají například pohybu pracovníků v příhraničních oblastech a také na druhé straně komise také hovoří, že na přeshraniční úrovni státy a orgány špatně spolupracují. Takže my se také posouváme od pojmu mobility ke spravedlivě mobilitě. My hovoříme o mobilitě jako o základním principu, ale my také víme, že abychom mohli e, zaručit volný pohyb, tak na to potřebujeme také určitý předpisový rámec, to je, e, který se sestává z předpisů, spolupráce orgánů a také jsou souhlasím se zpravodajem, že, se, že potřebujeme také mechanismy na prosazování těchto předpisů a pravidel. A proto se ptám, zdali tato agentura by opravdu mohla plnit tyto cíle bude mít dostatečný mandát a kompetence, bude mít příslušné zdroje a oblast působnosti, v jaké se bude pohybovat. Takže tyto otázky eh, musíme zodpovědět. Kolega již se ptal, zdali tato agentura je také eh, přidanou hodnotou. Vím, že některé členské státy a některé organizace jsou proti původnímu návrhu komise a my musíme si tyto eh, námitky prostudovat. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho stanovisko. Jeho stanovisko je jasné. Zpravodaj hovoří o tom, že agentura by měla nejvíce prosazovat právní rámec. Dále hovoří o tom, že členské státy by se neměly podílet pouze dobrovolně, po, jenom v některých výjimečných případech. Já se těším na diskusy o těchto návrzích, ale myslím si, že bude velice dramatická. Já osobně se domnívám, že pracovní činnost musí e, vždy být přidanou hodnotou. Také taková ta agentura musí navázat na to, co již máme. A musí především navázat na dobrou práci, kterou vykonaly jiné agentury jde o streamlining, to je velice užitečný cíl, ale my musíme být opatrní, abychom nepřišli o dobrou práci, která již byla vykonána. Děkuji zpravodaji za výbornou práci a těším se na další diskusi o těchto tématech. Děkuji vám. Thank you, Rina Děkuji, Rina Roňakáry. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat zpravodaji za zprávu a za úvodní slova. Opravdu není snadné se jednoznačně postavit k návrhu komise, protože je velice těžké zde přesně pojmenovat předanou hodnotu, kterou nám tato agentura má přinést. Ale máme před sebou velké problémy a velké výzvy. Podíváme-li se na problémy spojené s mobilitou pracovní síly, tak eh, to nejde o to, že pracovníci se mohou volně pohybovat, ale spíše to souvisí také se mzdovým dumpingem a také se zhoršenými pracovními podmínkami. A co tady bude moci tato nová agentura řešit? Podíváme-li se na návrh komise, tak komise hodlá zvýšit eh, mobilitu a také informovanost, ale my bychom se chtěli zaměřit na to, aby byla zaručena spravedlivá mobilita se sociálními standardy, ne s dumpingem, kde sociální úřady eh, by měly šanci zasáhnout, jestliže by došlo ke zneužívání a vykořišťování na jednotném trhu. Takže na jedné straně nejde pouze o zvýšenou mobilitu, za druhé jde spíše o to, abychom zabránili sociálnímu dumpingu a jde také o vytvoření dobrých podmínek. Také sociální partneři by neměli mít pouze konzultační roli, ale Eh, sociální partneři by měli sehrávat v rámci agentury rozhodující eh, eh, roli a měli by mít také rozhodovací mandát a také jak to bude vypadat například s dohledem. Kdo bude provádět dohled? Odborové organizace či kdo? A nemůže tato nová agentura narušit dosavadní e, postupy. My chceme situaci pouze zlepšit. Také nechceme uh, aby eh, byla tato agentura financována z národních zdrojů. Pak by se totiž vytvořila agentura na evropské úrovni, která by byla pouze formální, ale o to nám nejde. Nám jde o to, aby tato agentura pracovala přímo na místě. My tedy Eh, stavíme kriticky k tomuto návrhu, ale chceme vstoupit do dialogu, chceme zlepšit tento návrh, chceme také zabezpečit, abychom posílili roli sociálních partnerů. Děkuji. Ještě někdo by chtěl hovořit za zelené? Ne? Není tomu tak? Tak jde, prosím, je tu někdo, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Ne, nevypadá to tak. A ještě za ENF je tu někdo? Ne. Děkuji. Tak paní Šojdrová, prosíme, máte slovo. Lice, paní, místo před, paní předsedkyně, ehm, já bych chtěla eh, připojit k těm, kteří Eh, vznáší určité pochybnosti otázky nad eh, vznikem této agentury protože ona to není agentura ale má to být orgán authority a to je jiné než agency takže my se musíme rozhodnout co chceme jestli chceme eh, orgán který má silné pravomoci anebo chceme agenturu která je více koordinační. Ehm, já rozumím tomu že potřebujeme eh, autoritu tedy spíše agenturu která bude pomáhat komisi při vynucování implementace a dohled nad tím právním rámcem. to si myslím že je ta podstata. očekávám eh, že nebude se rozšiřovat počet úředníků ale že to bude efektivní to si myslím že je zásadní že bude dodržena subsidiarita eh, budu navrhovat aby, mm, aby také eh, to sídlo bylo tam jak se zavázalo v meziinstitucionální dohodě že bude v novém členském státě pokud tedy takováto, mm, tento orgán nebo agentura vznikne. jenom reaguji na to že řada z vás řekla že bude agentura ale v návrhu je to orgán. Eh, ještě upozorňuji, že není vyjasněno placení, protože v tom návrhu se uvádí, že za řadu těch aktivit se bude platit. Já bych velmi ráda slyšela i od komise, jak je to skutečně myšleno, zda třeba pro podniky budou ty informace dostupné zdarma. Já tedy očekávám, že pokud podnikatelé i zaměstnanci se budou obracet na tuto agenturu s otázkami, které jim vyplývají z jejich povinností daných legislativou tak budou informace poskytovány zdarma. to si myslím že je dost důležité. Ehm, pak ještě bych apelovala na to aby v každém případě byla pravomoc členských států posílena v tom aby každý členský stát měl právo na zastoupení v jednotlivých komisích a orgánech této agentury či orgánu, aby prostě měl právo, e, nárok na to, aby své zástupce každý, or, e, každý členský stát měl. Děkuji. Thank you. I'll give the floor to... Děkuji, pan Didier. Prosím, máte slovo, François. Merci beaucoup. Děkuji. Víme, že tady stá nedůvěra ze strany občanů vůči té obrovské mašinerii Evropské unie a že vytváření nových struktur, zejména orgánů, tady vždy si musíme klást otázku, jak na to zareagují občané. Taky si musíme položit otázku, zda je takovýto nový orgán, agentura, úřad, struktura potřebná. Zda se tady Unie nesnaží nahrazovat členské státy, za příliš nevyužívá své kompetence. Já si myslím, že takovéto dotazy jsou zcela legitimní a že máme povinnost, abychom veškeré nějaké nejasnosti odstranili. A já si myslím, že sociální Evropa má potřebu nějakého nového orgánu, proto abychom bojovali proti sociálním podvodům, proti nekalé konkurenci, abychom bojovali proti veškerým těm nespravedlnostem, které se pojí s tématem mobility. A tento nový orgán, podle mne, by měl mít za cíl, za poslání chránit práva pracovníků v Evropské unii. Tak, abychom měli více spravedlnosti. Proto potřebuje určité prostředky a já si myslím, že je legitimní, abychom takovýto orgán měli. A myslím si, že je důležité, aby Evropský parlament se tomu velice věnoval, aby tam byl také jaksi zastoupen, aby měl své odborníky ve správní radě například. A tento orgán by měl mít relativně ambiciozní rozpočet. Samozřejmě ne tak, že to bude na úkor jiných sociálních politik. A také není možné, aby, nebo nechceme, aby se z tohoto nového orgánu tady musím vydělí stále nějaká komplikovaná struktura, která vlastně k ničemu nebude sloužit. Na to pozor. Měli bychom mít operativní mandát pro tento orgán, ale měli by mít velice úzce vymizené eh, pole působnosti. A já bych chtěl eh, velice poděkovat panu poslanci, zpravodajovi za jeho práci, panu Lenersovi, neboť mám pocit, že se skutečně snaží nalézt spravedlivou rovnováhu, respektovat členské státy a navíc, jak si chránit či respektovat i právo Evropské unie poskytovat občanům více ochrany. Děkuji. Děkuji, pan Kalvě Šambu. Děkuji. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně, protože za Alde už to řekla paní Harkin, paní zpravodajka, se kterou naprosto souhlasím. A možná i v souvislosti s tím, co právě řekl můj předřečník. S ním souhlasím tak na 80%. Já si nemyslím, že bychom tady měli hovořit o tom, že vlastně ta existence tohoto orgánu nějakým způsobem narušuje suverenitu e, národních států, no protože co bychom potom mohli říci o e, Evropské centrální bance nebo o jiných e, agenturách. Ne, o to přece nejde. Jde o to si uvědomit, že pracovní trhy každého jednotlivého členského státu z různých důvodů, z historických, klimatických a tak dále, jsou jiné. A budou, budou, zůstanou jiné. Možná, že zůstanou jiné navždycky, rozdílné navždycky, protože neexistuje žádný způsob, jak to prostě zhomogenizovat, jak to prostě udělat stejným ve všech státech. Máme tady jeden jednotný trh s absolutní mobilitou, která by tedy měly fungovat a existuje tady prostě celoplošně některé problémy a problémy, které porušují práva mm, prostě všech lidí pracujících na tomto jednotném trhu a jsou to prostě problémy, které fungují napříč celou Evropou a neomezují se pouze na nějaký jeden národní trh. A právě z toho důvodu potřebujeme na to pohled evropský, úroveň evropskou, na, za, na níž by byla opravdu eh, přijímána pravidla pro celý jednotný trh a také úroveň z níž lze tedy také provádět dohled. Chci říci, samozřejmě, nikdy to nebude dokonalé, protože nejsme bozy, ale jde o to vytvořit užitečný nástroj pro evropské občany. A samozřejmě, až se ta cesta otevře a my po ní půjdeme, tak ji budeme moci vylupšovat. Budeme se tedy učit z těch našich zkušeností, ale v tuto chvíli potřebujeme evropský rámec právě pro tato pravidla a práva, která mají platit napříč celou Evropou. Samozřejmě musíme dávat trošičku pozor, a s tím, aby ta naše očekávání nebyla příliš ambiciozní, protože chceme, aby to byl prostě orgán, který byl referenční, vytvářel dohledovou kontrolu a tak dále. Já jsem byl trošičku znepokojen, když jsem zaslechl, že se tady zmínilo, že by tento orgán měl také provádět studie. Ne, ne, na to máme SEDEFOB 8, na to máme jiné instituce. Tady, to, tady nehovoříme o agentuře. Ano, může to být koordinační orgán, že nějakým způsobem bude koordinovat, ale nedávejme mu více úkolů, protože potom budeme eh, tady eh, na to potřebovat daleko více peněz, budeme duplikovat práci a musíme zcela jasně vymezit tedy, jaké úkoly přesně má tento orgán plnit. Děkuji. Děkuji. Myslím se, že nikdo jiný se nepřihlásil o slovo, jestli se nemýlím. Ne, nikdo? Nikdo se nehlásí o slovo? Dobrá. Já nevím, jestli třeba generální ředitelství Empl chce k tomu něco říci. Chcete si vzít slovo? Děkuji. Já jsem Nedony Žanto a jsem z DG Empl. Rád bych řekl tři věci, velmi stručně a rychle. Za prvé, děkuji. Děkuji opravdu velké díky za to, že jsme tu dnes a bavíme se o tom časovém harmonogramu pro celé toto téma. Pan zpravodaj to správně řekl. Ano, Evropská komise od začátku navrhovala velmi ambiciozní časový harmonogram a vy se ho držíte, takže my vám velmi děkujeme za to. E, já jsem si vědom, že to je složité, že těch překážek je velmi mnoho. Jsem si vědom toho, jak intenzivně se tomuto tématu věnuje tolik lidí. Za druhé děkuji také za opravdu velmi velkou podporu, kterou nám e, prokazujete ve své zprávě. Samozřejmě, samozřejmě, že se náš přístup určitým způsobem liší od toho vašeho, ale ve chvíli, kdy budeme mít jasný mandát, tak o tom budeme vyjednávat a my se na, tuto, na toto vyjednávání a na tyto rozpravy těšíme. Já jsem vám naslouchal, já jsem si samozřejmě přečetl vaši zprávu, některé, mm, některá stanoviska jsou tedy rozdílná. Myslím si, že tady potřebujeme určitě jaksi vě, větší, více informací to znamená, jaké úkoly by tento orgán měl eh, plnit. My například hovoříme tady o tom informování, dále v sedmém bodě hovoříme o té facilitaci, to znamená ve chvíli, kdyby docházelo k nějakým problémům na trhu, tak my bychom měli být těmi zprostředkovateli. My jsme si vyslechli tedy, co vy jste říkali ohledně té přidané hodnoty, ohledně jména, ohledně těch dalších věcí, jako Uzín a Eh, tady toto všechno jsou věci, o kterých budeme rádi s vámi debatovat a můj poslední, eh, moje poslední připomínka. Eh, tady to musí být samozřejmě balíček, musí to být jasně definováno a musíme zajistit také řádné uplatňování. Potřebujeme tedy evropský orgán, který bude poskytovat informace, který ale také bude dostávat informace od příslušných národních eh, orgánů. Jinak to nebude moci fungovat. Takže v každém případě ještě jednou vám všem děkuji a chci říci, že my jsme samozřejmě připraveni i nadále s vámi spolupracovat eh, na tomto tématu, věnovat se mu a samozřejmě být neustále v kontaktu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A co se týče časového harmonogramu, tak lůhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 17.7., to znamená zítra? Příští týden. Příští týden, ano, 17.7. ve 12 hodin v poledne. Výměna názoru 29. Eh, až 30. srpna a hlasovat budeme 18. října. A určitě dostane, se dostaneme i k rozpravě v rámci pléna. Pane Si chcete k tomu ještě něco říct? Ano, pokud byste chtěla samozřejmě změnit tu lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů na zítra, tak já s tím nemám problém, eh, pokud tedy s tím budou kolegové souhlasit. Ano, ano, ono by nám to trošičku ulevilo ještě před tou letní pauzou, ale já jsem se pokusila, bohužel mi to nevyšlo. No, dobrá, tak tím se dostáváme k bodu číslo 11. Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie. A zpravodajem je pan Silikiotis, ale nahrazuje ho kolega Merkady, takže prosím, máte, máte slova. Madam Kari, prosím. Já bych rád starte s at undskylde vegne af min... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda omluvila. Ráda bych omluvila kolegu Sirikiotise, který zde dnes bohužel nemohl být, ale poprosil mne, abych zde tedy přečetla to, co e, mi poskytli jako text. Ráda bych zdůraznila, že tato diskuse je velice důležitá a pan Silikiotis to velmi bedlivě sleduje. E, jedná se o lepší ustanovení. Chceme pomocí tohoto zákona vytvořit lepší základ. Tady se hovoří o celé řadě otázek. Zároveň ovšem jsme se snažili i sloučit co možná nejvíce pozměňovací návrhu a e, zdůraznit naše body. Těch je šest. Za prvé, zabezpečení anonymity whistleblowerů, těch oznamovatelů, mají zůstat v anonymitě. Na to si myslím, shodujeme. Dále se shodujeme i na rozšíření oblasti působnosti, dále, že je třeba chránit i whistleblowery ve vládách, ve veřejných zařízeních a institucích, že i oni mají požívat tuto ochranu jakožto oznamovatele. Dále bychom rádi na evropské úrovni měli rovněž zajištěnou ochranu oznamovatelů. Mnoho osob hovoří, pracuje také v evropských institucích. I tito lidé by měli být chráněny. Dároveň si přejeme horizontování postup pro oznamovatele. To znamená, že oznamovatel nejdříve může vytvořit interní varování, ale zároveň se může obrátit i na veřejné orgány se svým oznámením poté co již tedy provedl to oznámení interní. Oblast působnosti má být rozšířená, mělo by to pokryt veškeré aspekty, zejména se jedná i o pracovně právní legislativu, ale nejenom. E, má by se mělo, jednat, mělo by se jednat i o další legislativu, či například strategie, které jsou v rozporu se zájmy veřejnosti. Dále, role oznamovatele. Oznamovatel nutně nemusí být přímo zaměstnán v podniku či ve veřejné instituci, o kterou jde. Může to být také osoba, která z nějakého jiného důvodu má na té konkrétní věci zájem. Co se týče přílohy, zde předložíme ještě několik pozměňovacích návrhů. Respektive nechceme předkládat pozměňovací návrhy, neboť to by celou věc pouze zkomplikovalo a my bychom si přáli, aby jsme to celé dokončili relativně jednoduchým způsobem. Těšíme se na budoucí rozpravu a doufáme, že se nám podaří vypracovat dobré pozměňovací návrhy a samozřejmě naším prvořadým úkolem je chránit pracovníky. See now, uh, David Casa is one of the shadows. Is someone replacing him? No. Uh, eh, Mikael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 Und in dem Zusammenhang freue ich mich natürlich auf die Zusammenarbeit mit dem Kollegen, äh, wenn er wieder dabei ist. Vielen Dank. Thank you. Uh, Mr. Hodge, representing ECR as shadow. E, dziękuję bardzo. E, mój przedmówca wymienił Panama Papers, e, aferę LuxLeaks, ja jeszcze dodam aferę Dieselgate Například mimo Panama Papers také existuje Cambridge Analytics a Dieselgate a je jasné, že takovéto osoby oznamovatele potřebujeme předem z hlediska globalizace a také z hlediska Eh, lakotnosti po zisku, neboť peníze vládnou světem a právě proto tyto oznamovatele potřebujeme. Samozřejmě eh, potřebujeme ty, kteří eh, zde jednají v zájmu společnosti a občanů. A proto potřebujeme unijní opatření na ochranu oznamovatelů. Mám k této směrnici určité námitky a připomínky. Článek 1. kde například se omezuje ochrana na určité oblasti, tak my navrhneme, aby tyto oblasti byly rozšířeny. Například pokud se to týče minimalizace potenciálního mučení. Článek 4. Tady se hovoří o tom, že se to má vztahovat i na veřejné subjekty, například na obce nad 10 000 obyvatel. Myslíme si, že ani menší obce pod 10 tisíc obyvatel nelze vyloučit i tyto obce mohou mít velké nerostné zdroje a tady mohou existovat různá pokušení udělat něco ne, správného. A článek 10 hovoří o tom, že oznamovatele podléhají ochraně jenom tehdy, jestliže něco nahlásí pouze externě, když je tedy interní cesta bylo vyčerpána. My jsme toho názoru, že například v konkurenčním boji, jestliže dvě firmy se domluví, tak potom interní cesta nevede k ničemu. A pak takováto cesta interní by mohla být pro tyto osoby, pro tyto oznamovatele riskantní. Já za sebe bych chtěl ještě dodat, že Polsko v každém případě tento návrh podpoří. Ovšem chci říci, že u nás budeme mít problém schválit takovýto program na ochranu oznamovatelů, protože my máme špatné zkušenosti takzvanými informátory, kteří byli za komunistické doby již ta informátory tajné policie. Takže my máme velkou nedůvěru vůči takovýmto lidem, kteří něco oznamují a my tady postupujeme velice obezřetně. A také nejdříve musí být společnost informována o tom, že oznamovatel mu je příkladným pracovníkem či prakticky hrdinou, protože v Polsku se na to nahlíží úplně jinak. My prostě si tady vzpomínáme na komunistické časy, kdy se nehovořilo o určitých věcech ani doma. Dokonce se říkalo, že stěny mají uši. My máme návrh zákona v Polsku na ochranu oznamovatelů, ale za mě chci říci, že toto je téma, které je pro Poláky obtížné, ale my tuto směrnici podporujeme. Děkuji. Děkuji, to bylo velice zajímavé. Já na to prosím. Děkuji, paní předsedkyně. to je, vy jste jediná předsedkyně v tomto parlamentu, která ví, že mé příjmení se vyslovuje Tom a ne Tum. Já se chci také vyjádřit k návrhu zprávy. Já mohu říci, že moje osobní zkušenost je trošku jiná. Já e, jsem se narodila v Sovětském svazu a proto mám víceméně stejné zkušenosti jako kolega, takže e, režim oporoval pomlouvání a vynášení informací. V, v Sovětském svazu také existovala korupce a jestliže my budeme podporovat oznamování, pak to může být nebezpečné, protože normálně by si lidé měli vzájemně důvěřovat. A také Eh, vztah mezi korporacemi by měl být založen na důvěře. Známe samozřejmě hodně případů, kdy oznamování je nutné, ale my eh, bychom měli postupovat opatrně, abychom nerozšířili oblast působnosti této směrnice. Zde musíme uh, E, také postupovat velice opatrně. Tady nesmíme například za směrnice začlenit porušování pracovního práva a podmínek. Na to jsou také inspektoři práce e, a anonymní oznamování je nemorální. Oznamovatel mu vždy musí e, deklarovat své jméno příslušnému orgánu. Já tady ne, já mohu akceptovat eh, ustanovení týkající se ochrany dat, ale nesmíme postupovat anonymně, protože anonymita nebyla možná ani v Sovětském svazu. Musíme vycházet z toho, že oznamování může být eh, oprávněno či ne. My tomuto oznamovateli dáváme přímo bona fide, ale musíme také brát v pot potaz, že může být zničeno dobré jméno organizace přes noc. Takže já si myslím, že nejdříve oznámení by mělo být uděláno interně a pak by podnik měl mít šanci vyřešit problémy interně. A pak také může E, dojít k tomu, že si stěžuje také, si může stěžovat třetí strana a musíme také se vyhnout duplikaci orgánů. Máme například e, také ombudsmany a e, účetní dvůr, které se zabývají nepravostmi. V Evropské unii máme musíme myslet také na asociované země, jestliže tady hovoříme o o ochraně finančních zájmů, pak eh, takto se musí chovat i naši partneři. Já se domnívám, že zde musíme se snažit eh, postupovat velice eh, vyrovnaně a balancovaně. Děkuji vám. Thank you. Jean Lambert, would you like to take the floor? Děkuji, Jean Lambert. Chcete hovořit? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji také zpravodaj, děkuji, děkuji za tento dobrý výchozí bod a jsem velmi ráda, že si také mohu vyslechnout, jak na to nahlíží jiní kolegové také na základě eh, různých zkušeností, eh, protože jde tady samozřejmě o velmi důležité opatření, to si minimálně myslíme my, to znamená, že ve chvíli, kdy to budeme chtít zavádět, tak to musíme řádně také vysvětlit v souvislosti tady s tím, jak si zájmem, který se tady snažíme prostřednictvím tohoto nástroje chránit. To znamená lidé, kteří v podstatě nějakým způsobem se zmiňují o věcech, které pro nás jsou důležité. Ať už je to LuxLeak, Panama Papers nebo Analytica, Cambridge Analytica. To jsou věci přece, které jsou ve veřejném zájmu. To znamená, že tady vyvstávají eh, velmi důležité otázky pro nás jako společnost, jako takovou. To znamená, že co se týče nás pro naší politickou frakci jde o velmi důležitý legislativní akt a jsme velmi rádi, že eh, s ním komise přišla. Eh, co se týče toho právního základu, tak tady rozhodně pochybnosti máme, i co se týče tedy pracovně právních eh, stanovis, stanov nebo ustanovení. To znamená, že ano, tady je třeba bojovat proti systemickým a zakořeněným eh, formám zneužíváním. Dále, co se týče toho, jak si řekněme, škodlivého nebo škodlivého eh, oznamování, Eh, samozřejmě, že víme, že někteří lidé se snaží opravdu o úmyslné poškozování eh, jednotlivců či podniků. Eh, to znamená, že tady si myslím, že není třeba hovořit o dalších sankcích nebo trestech, jak se tady hovoří. A tady se také hovoří o jaksi pomstě nebo možnostech případů, kdy se jedná o pomstu tak to je v pořádku, co se týče poskytování eh, informací. To znamená, ve chvíli, tam, tam jde v podstatě o to, aby všichni, kteří se stanou oznamovateli, byli velmi dobře informováni o té jejich situaci, co se stalo a co je čeká musí být informováni, musí vědět, eh, co je čeká. Takže v každém případě ano, ano, chceme to podpořit, ale samozřejmě musíme projednat ještě další body, včetně tady velikosti celého eh, toho nástroje, nebo řekněme toho orgánu, který by měl tu ochranu zajišťovat. Děkuji, děkuji. Nevypadá to, že by tady byl někdo z EFDD nebo z ENF, který by se k tomu chtěl vyjádřit? Ne, není tomu tak, anebo ano? Pane Hoče, prosím, chcete něco říci? Děkuji, ještě, děkuji bardzo. Já bych od, odnieść do... Děkuji. Chtěl bych eh, něco podotknout k tomu, co řekla paní Tom. Ta zde již bohužel není, ale já bych rád řekl, že s ní souhlasím v tom, co řekla. Musíme být velmi opatrní opatrní a jednat chytře. Zajistit vytvoření rovnováhy. Potřebujeme v této oblasti právní předpisy, které by odstrašily eh, nějaká falešná oznámení. Jde také o reputaci, o pověst, jde o dodržování pravidel. Vždy zdůrazňujeme, že osoba, které se týká informace oznamovatele, musí mít právo na spravedlivý právní proces. Její ochrana eh, samozřejmě závisí na tom, do jaké míry je pravdivá informace whistleblowera, oznamovatele. Není možné, aby každý, kdo někde ohlásí nějakou absurdní informaci, že každá takováto osoba bude považována za oznamovatel. Ano, je tady nebezpečí, že to povede k velkým dlouhodobým, dlouhým, zdlouhavým procesům, že se budou někdy asi zbytečně chránit nějaké osoby. Proto plně souhlasím s paní Tom. Musíme být velice opatrní, ale věřím, že během našich diskusí se nám podaří veškeré tyto problémy dořešit a vytvořit správnou rovnováhu. Děkuji. Děkuji, děkuji vám všem za všechny vaše příspěvky. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 18. července v poledne. Rozprava proběhne 29. až 30. a hlasovat se bude 24. a v jury můžeme očekávat hlasování 10. října. A pokračujeme bodem 12. Jde o obecný rozpočet Evropské unie a to e, všechny díly, takže krátký úvod mám já. 19. června jsme odsouhlasili naše stanovisko, co se týče tedy mandátu k trialogu. To znamená, že jsme nastavili ty hlavní pokyny pro náš vyjednávací tým a v rámci toho mého návrhu specifikuji ty největší, nejdůležitější priority a co se týče těch rozpočtových linií, které jsou důležité právě pro sociální dialog, sociální partnery, to je pro nás celá zásadní, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o angažovanosti so sociálních partnerů, hlavně v oblasti evropského semestru nebo evropského pilíře sociálních práv a také nejsem tedy ráda, že tady se snižují eh, peníze právě na tento sociální dialog a vypadá to tak, že my rozhodně předložíme návrh, který by tyto peníze měl, tyto, tyto výdajové položky měl navýšit. Takže Potřebujeme tady samozřejmě také rozpočtové líny pro eh, inkluzi a já jsem také říkala, že potřebujeme tady opravdu vyváženost mezi příjmy a výdaji tak, aby všechny tyto politiky mohly dosahovat svých stanovených cílů. To znamená, že co se týče tady těch eh, navrhovaných škol, škrtů ze strany komise pro rok 2019 i v souvislosti s eh, rokem 2018, tak já tady s nimi nesouhlasím. Samozřejmě, že i nadále budeme obezřetně a pečlivě sledovat eh, práci Evropské komise a budeme dělat všechno pro to, aby nedocházelo ke škrtům u těch rozpočtových eh, liní, které jsou pro nás zásadní. Co se týče Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, tak pro mě stejně jako pro většinu mých kolegů je to zcela jasné. Nová, nové agentury musí vznikat s novými čerstvými zdroji, aniž by eh, docházelo k nějakému znovu využívání peněz, eh, specificky tedy eh, z jiných agentur. A teď dávám slovo při té zpravodajům nebo stínovým zpravodajům, kteří by se k tomu mohli vyjádřit. Pane Didi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně a paní zpravodajko. Jsme tady v nové etapě této zprávy, a proto vám a také vašemu týmu mnohokrát děkuji, neboť jsme měli velice konstruktivní spolupráci. Ještě máme schůzku stínových zpravodajů dnes odpoledne. No, měli jsme dnes odpoledne zkusku s těmi zpravodajů a velice dobře na tom spolupracujeme. Od samého počátku naše politická skupina EPP si přála zdůraznit elementy, které jsou klíčové v našich očích a které my vidíme, že byly také ve zprávě, které náš výbor přijal 19. června. Takže je to zejména rozpočet na sociální otázky, zaměstnanost, ale priorita, kterou dáváme boji proti nezaměstnanosti mladých a proti dlouhodobé nezaměstnanosti, proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě. Dále používání strukturálních fondů která bude, které bude racionálnější, efektivnější, protože to je zásadně evropská politika, tak a, a tak to rozvine svůj plný potenciál, pokud bude efektivnější a racionálnější. Dále a zaměstnanost pro mladé, co se týče závazků, tak by to mělo být eh, alespoň tedy v roce 2019 na stejném úrovni jako 2018, více než 300 milionů eur, 50 milionů eur ale je tam celá řada dalších věcí, které mohou být zlepšeny. Například mírné navýšení, které navrhuje komise v okruhu, který se týká hospodářské, územní a sociální koheze. To naprosto odpovídá tomu, jak my k tomu přistupujeme zde na výboru. Druhá věc, já velmi lituji toho, že se snížily prostředky na program EUROS, a to o 27,5 A také snížily se prostředky pro makrofinancování sociálních podniků 23 My jsme naprosti proti takovému to snižování a doufám, že toto se objeví v textu. My rozhodně to předložíme v pozměňovacích návrzích, protože tento program, který pomůž, pomáhá financování sociálních podniků, by měl být alespoň na stejné úrovni eh, jako v roce 2018, v roce 2019. A co se týče pilotních projektů, tím to uzavřu, tady vlituji toho, že některé pilotní projekty nešly správným směrem, zejména v, co se týče hodnocení komise. Já nemám na mysli zejména pilotní projekt mé kolegyně Klun, to se týkalo rakoviny a metastáz. Tam byla velice dobrá práce, ale dostalo to známku D. A já si myslím, že ta práce, analýzy nebyla prostě na výši těch snah eh, naší kolegyně, že to nebylo dobře hodnoceno její první projekt, takže já bych, byl, já bych uvítal nové hodnocení. Ale pravděpodobně je ta šance na to, že proběhne, je asi minimální, to je mi jasné. A na závěr já tady apeluji rozpočtový orgán, aby ty pilotní projekty, které dostaly známku A a B, v roce 2018 byly realizovány. A taky si myslím, že je důležité, aby komise co možná nejrychleji toto zrealizovala, neboť pilotní projekty samozřejmě mohou nastartovat inovativní politiky v oblasti zaměstnanosti a sociální inkluze a proto třeba eh, toto, eh, se tomu věnovat přednostně, abychom v této věci postupili velice rychle tak abychom realizovali sociální politiky v Evropské unii, tak jak si přejeme. Děkuji. Děkuji. A za SAD, prosím, kolego, kolegyně, máte slovo. Ano, i hovoříci, že hovoříci jménem našeho stínového zpravodaje, a i co se týče takového, nebo ve formě obecného úvodu do tohoto tématu, myslím si, že jasně musíme říci, že samozřejmě podporujeme návrh zprávy naší paní paní předsedkyně, protože ty hlavní priority jsou součástí textu ale samozřejmě nás znáte, takže samozřejmě, že se to vždycky snažíme nějakým způsobem posílit. Nicméně, obecně, když se podíváme na ten pilíř sociálních práv, na eh, cíle 2020 a také na eh, cíle tisíciletí, tak to rozhodně jako jaksi takový hlavní princip pro rozpočet 2019 je v pořádku. Nicméně, v čem spočívá ten problém? Rada a členské státy stále v podstatě přidávají další priority. V podstatě tady hraje velkou roli i sobeckost národních států, která v podstatě nezaručuje adekvátní zdroje pro společné evropské politiky a to samozřejmě bude zabraňovat a zabraňuje Evropské unii eh, plnit očekávání evropských občanů. To znamená, když si uvědomíme, že ten přístup je takto nezodpovědný, tak eh, chápeme také, že to vede k eh, frustraci, nedůvěře a že se zvyšuje i riziko a nedůvěra. To znamená, my si myslíme, že co se týče těch toho klíčového, nebo co je klíčové pro další rozpočtové období? Musíme hledat synergie. Musíme hledat synergie, které nám také pomohou překonávat sociální rozdíly mezi členskými státy. A e, my jsme si tedy také vyslechli už ty informace týkající se údajů souvisejících s evropským semestrem, Samozřejmě, že tady pokud dojde ke snížení prostředků na naší oblast, tak je jasné, že snížení prostředků prostě povede jenom k dalším problémům. I když všichni si v tuto chvíli uvědomují, že právě tyto nerovnosti jsou největším problémem. Takže čtyři, čtyři programem. V rámci mandátu i díky našemu tlaku Evropský parlament vyžaduje řádné zdroje pro budoucnost mladých lidí, ať už pocházejí z venkovských či městských oblastí. To znamená, že ta záruka pro mladé je velmi dobře zacílený program pro přechodné problémy. Doufejme tedy přechodné. Nicméně je třeba se podívat, jakým způsobem prostřednictvím cílených fondů lze bojovat proti dlouhodobým rozdílům. Dále, co se týče záruky pro děti. V této souvislosti jsme několikrát vyzdvihovali, že děti musí být prioritou a musíme do nich investovat, protože pokud, se eh, nebu, pokud nebudeme bojovat proti chudobě dětí, prostřednictvím řádných politik, tak eh, to, sam, tak to riziko, že prostě tyto děti budou žít v exkluzi, je stále větší. Eh, komise hovoří o tom, že chce zajistit eh, rovné možnosti pro budoucí generace a chce zajistit mechanizmy prostřednictvím nichž zajistí, že všichni lidé budou mít k dispozici dostatečné prostředky prostředky pro to, aby se mohli stát zodpovědnými odpovědnými články evropské společnosti, to znamená eh, bojovat proti chudobě, hlavně dětské chudobě a proti ní můžeme bojovat hlavně prostřednictvím dlouhodobých sociálních stabilizátorů. Tento záruka pro děti je strukturální reformou, je třeba ji vnímat jako investici a je ji třeba vnímat jako investici do prosperity Evropské eh, unie a jako něco, co povede k růstu. Za třetí, sociální dialog. Stále eh, hovoříme o kvalitních pracovních eh, místech, stále hovoříme o navyšování eh, mest a přitom je třeba hovořit také o posilování organizací, které zastupují zaměstnance a bojují za férové odměňování. A poté také, co se týče Co se týče Evropského sboru Solidarity, tak ten samozřejmě nemůže fungovat bez vlastních zdrojů. My nesouhlasíme eh, se se závěry tohoto trialogu, protože tady v tuto chvíli stále nevíme, jakým způsobem by tento sbor měl být financovat. A i z toho důvodu potřebujeme eh, předložit stanovisko, které bude zcela jasné a konkrétní. Děkuji. Paní Trevesius, prosím za EKR, prosím máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Všeobecný rozpočet na rok 2019 je asi 260 miliard euro eh, plateb a došlo tedy k trojprocentnímu nárůstu. To je hodně peněz a myslím si, že tento rozpočet je dobrý. EU považuje tento rozpočet za investiční rozpočet. V zásadě tento nápad není špatný, ale vidíme, že tady existují také značné problémy. Rozpočet má sloužit k tomu, aby vyřešil e, problémy eurozóny. E, jde tedy o to, aby by tyto peníze šly do správného regionu a nejde o to, aby tyto peníze byly správně využity. Také účinná kontrola zde chybí. Často se jedná, vypadá to tak, že jde pouze jenom o transfery peněz, ale to není správný přístup. My potřebujeme více kontroly vlastní odpovědnosti a také rozpočtové disciplíny. EU se pokouší vybudovat státní průmyslové struktury podle e, francouzského vzoru. A to není správná cesta. Tato cesta se neosvědčila. My jako EU bychom měli postupovat méně byrokraticky, což by pomohlo jak občanům, tak i podnikům, protože pak budou mít malé a střední podniky, tak i průmysl vytvořit pracovní místa, neboť politika nevytváří pracovní místa, to dělá trh sociální pilíř, to je politická deklarace, to není zákon, ale přesto se tváříme, eh, jako kdyby tento sociální pilíř byl více než deklarace. Často se využívá na odůvodnění vydávání velkých částek peněz, ale nechci se stále stěžovat, chci říci také něco pozitivního. Eh, rozpočet také má posílit evropskou ochranu hranic a to je správná věc. Je dobré, že dáváme více peněz na to, abychom se dobře postarali o uprchlíky v Turecku. Aktuální finanční situace je docela dobrá, ale můžeme mít před sebou horší doby. Musíme přesně prověřit, jak, eh, se, jak budeme nakládat s těmito penězi. Také byla zmíněna eh, in, iniciativa pro mládež mládež, ale já již čtyři roky říkám, že výsledky iniciativy pro mládež je třeba eh, prověřit, zdali prostředky jsou vynakládány účinně a to náš výbor odmítá. My stále eh, tvrdíme, že musíme postupovat zde pečlivě a provádět pečlivou kontrolu. Cíl konvergence bude těžko dosažitelný cíl konvergence v eurozóně e, padá, takže stále méně se nám daří převádět prostředky do slabých regionů. My se budeme snažit být zde úspěšnější. Já se také pokusím e, předložit konstruktivní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A nyní Jane Lambert ze Zelených, tedy máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit velice stručně, protože my víceméně podporujeme orientaci tohoto návrhu. Já chci navázat na iniciativu zaměstnanosti mládeže, protože my tuto iniciativu považujeme za důležitou a účetní dvůr řekl, že když má tato iniciativa být úspěšná, pak potřebujeme více zdrojů. A samozřejmě musíme kontrolovat účelné využívání eh, peněz. A často členské státy státy jsou v této oblasti zdrženlivé. Myslím si, že je také důležité, že v současné době bychom neměli snižovat sociální výdaje, protože tyto bezpodmínečně potřebujeme. Jestliže členské státy by chtěly v této oblasti vydávat více, pak by také měly zvážit svůj celkový obecný přístup k rozpočtu, protože členské státy po nás žádají více činnosti za méně peněz. A my proto chceme, aby financování zůstalo na stejné úrovni, aby nadále byla také financována iniciativa pro zaměstnanost mládeže. Předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Just... Děkuji. Děkuji. Chci pouze upozornit, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra. Zítra 12 a to 16.00 hlasovat budeme 29. srpna ráno a co se týče těch rozpočtových pozněcích návrhů, včetně PP a PA, tak co se týče individuálních poslanců, tak do výboru pro rozpočet a co se týče výboru, a poslanců, tak na plenárce. To znamená, co se týče těchto eh, pozměňacích co se týče těchto pozměňacích návrhů, tak tady vlastně je ta lhůta 6. září 12 hodin. A teď je vlastně otázka, jakým způsobem budeme tady měnit distribuci těch finančních zdrojů, anebo zdali najdeme nějaké další uh, nové zdroje. Bylo nás tady poměrně málo. Rozprava byla krátká, ale myslím si, že dost důležitá. Co se týče tedy bodu 12, tak ten tedy při, můžeme opustit a dostáváme se k bodu 13 úlohu, úloha finanční účasti zaměstnanců při tvorbě pracovních míst a reaktivaci nezaměstnaných. A slovo má paní Renate Weber, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, kolegové, že si jistě pamatujete na první výměnu názorů tak zazněly velmi podobné názory ze strany všech politických uskupení. 111 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a z těchto už mám 23 eh, pozměňovacích kompromisních eh, návrhů. Eh, včera jsme se setkali na úrovni personálním a v rámci tohoto jednání bylo nebo zaznělo velmi mnoho věcí a 28. srpna budeme ve vyjednávání pokračovat, to znamená, budeme projednávat pozměňovací návrhy a jak jsem od samého začátku říkala, myšlenkou není tady zavést na evropské úrovni legislativu, která se týká právě této finanční účasti zaměstnance, ale jde hlavně o toho po naučení se nebo učení se z těch osvědčených postupů z jednotlivých členských států. Jde hlavně o, o výměnu svě, jaksi pokynů, osvědčených postupů. A další věc, na kterou nesmíme zapomínat, a možná úplně to nejdůležitější je to, aby zaměstnanci byli školeni takovým způsobem, aby věděli, co, to ta, co tato finanční účast vůbec eh, znamená, protože samozřejmě nemůžeme eh, si nepřiznat, že tady s tím může souviset i nějaké riziko. A proto je velmi důležité, aby všichni chápali jak ty kladné, tak také ty negativní stránky této možné asociace. Samozřejmě, že to je něco, o čem samozřejmě můžou informovat podniky samotné, ale myslíme si, že i členské státy by na sebe měly vzít tu zodpovědnost a adekvátně informovat všechny zaměstnance. Samozřejmě eh, nesmíme dovolit eh, žádnou diskriminaci, to znamená, to znamená účast jakéhokoliv zaměstnance musí být povolena. A dalším důležitým aspektem je aspekt, který se týká vlastně toho, kolik kolik informací lze sdílet se všemi a v jakou dobu, v jakou chvíli, protože tady hovoříme o mm, záležitosti, která je velmi citlivá. Například ještě předtím v podstatě vy nemůžete vždy všechny informace zveřejňovat, ale tady jde v podstatě o to dělat to, co je správné a udělat všechno pro to, aby nedocházelo ke zneužívání. Takže to je přesně to, co jsem chtěla dnes sdělit a samozřejmě si vyslechnu s radostí všechny kolegy, kteří se chtějí účastnit práce na této zprávě. Děkuji a dám slovo náhradníkovi Emily Pála, takže za SAD, prosím, máte slovo. Omlouvám se už, ano, blíží se konec dne, tak jsme všichni unavení. Ne, ono, ten stejný problém jsem měla i dnes eh, ráno. No to je jedno, stává se to často. Já jsem se sice také neúčastnila, ale vlastně Pavel mě poprosil, abych se eh, eh, za něj omluvila, že zde nemůže být a poprosil mě, abych řekla něco k jeho stanovisku. Co se týče tedy jeho stanoviska, tak on si myslí, že co se týče tedy IFP, e to znamená finanční účasti zaměstnance, tak ta může být prospěšná jak pro eh, podniky, tak pro zaměstnance ve chvíli, kdy tedy podniky budou součástí těch konzultací a toho rozhodovacího procesu a pokud všechno půjde také ruku v ruce s řádným školením a informovaností. Co se týče tedy eh, těch benefitů, tak Tady bychom rádi vyzdvihli udržitelnou zprávu, konstruktivní sociální dialog, stejně jako další aspekty, jako je například spokojenost eh, zaměstnanců, motivace, možnost jejich rozvoje a také pocit, že oni vlastně mohou něco ovlivnit a že mohou nějak přispět k životu podniku. Stejně jak říkala paní zpravodajka, je opravdu zcela nezbytné, aby zaměstnanci byli řádně informováni, protože to samozřejmě souvisí s mnohými riziky. Toto schéma například Hovíří, hovoří se tady o možnosti také ztráty celé té investice, stejně také možnost eh, ztráty pracovního místa ve chvíli, kdyby měl podnik se eh, bankrotovat. Takže tady by došlo jaksi k dvojí ekonomické ztrátě. My bychom také rádi podtrhli nebo vyzdvihli, že finanční účast zaměstnance měla být vždy doplňkovým aspektem. To znamená, že to musí jít ruku v ruce se sociálními příspěvky, řádnou mzdou. To znamená, nemůže nahrazovat oba dva, nemůže ani jaksi umenšovat či snižovat eh, kterékoliv z těchto dvou. Takže eh, rozhodně Eh, také je pro kolegu velmi důležitý nezávazný, dobrovolný charakter tohoto nástroje a nemůže to mít žádný dopad na eh, možnost kolektivního vyjednávání. Eh, samozřejmě, že se těší také na další spolupráci s vámi, paní předsedkyně, a také s dalšími stínovými zpravodaji, takže velmi se těší na další pokračování této práce. Děkuji. A slovo dostane paní Sander. Prosím. Paní No, já jsem měla spoštění, protože jsme měli hlasování na ekonu. A vidím, že vy tady naopak eh, pokračujete rychleji než podle plánu. Já bych chtěla nejdříve poděkovat paní zpravodajce za její návrh zprávy velice dobře před, eh, vypracovaný. Myslím si, že je to takový dobrý eh, základ pro naši další práci, solidní základ, že ten návrh jde dobrým směrem, směrem priorit, které jsme si stanovili i u nás na skupině, které se týkají finanční účasti zaměstnanců. Dnes tedy hovoříme eh, o těch pozměňovacích návrzích, které byly předloženy našimi kolegy z mé strany, já jakožto stínová zpravodajka za skupinu EPP, já bych ráda připomněla tři hlavní poselství, se kterými přišla naše skupina prostřednictvím 20 pozměňovacích návrhů, které jsme předložili. Za prvé, ráda bych řekla, že jistě finanční účast zaměstnanců by měla být něco, co budeme pozbuzovat, podněcovat a rozvíjet, neboť je to prostředek, jak eh, rovnoprávněji sdílet hodnoty uvnitř podniku. Také ta finanční účast by měla být ovšem na úrovni na výše každého členského státu. Co tím mám na mysli? Musíme respektovat specifické režimy, které v členských státech existují a také specifika té či oné národní ekonomické struktury a podnikové struktury. Zde na evropské úrovni bychom měli vytvořit nějaký prostor pro výměnu osvědčených postupů a pro odstraňování překážek pro finanční účast zaměstnanců v podnicích. Další priorita pro nás je toto. Je zásadní, aby finanční účast zaměstnanců šla ruku v ruce s velkou vysokou úrovní informací, eh, kterým, které budou zaměstnancům poskytovány, tak aby mohli dobře si hodnotit veškerá rizika a veškeré potenciální výhody různých režimů finanční účasti, eh, které mohou zvolit. Pro nás je také zásadní, aby finanční část zaměstnanců mohla zůstat dobrovolná a obzvláště v, a to obzvláště v případě malých a středních podniků. Tady musíme zajistit, aby pro tyto typy podniků, ty menší, tady nedocházelo k nějakým nadměrným nákladům, které by nebyly v rozhováře s těmi možnými výhodami, která, eh, které poskytuje finanční účast zaměstnanců. Na to je tedy třeba dbát. Ráda bych eh, řekla, že jsem velice potěšena a ráda bych eh, vyjádřila svou radost nad tím, že můžeme takto spolupracovat na této zprávě. Ty diskuse byly nastartovány takovou technickou schůzkou, ta se nesla v velice dobrém duchu a já věřím, že v tomto duchu budeme pokračovat naší práci i nadále. Děkuji. Thank you. Děkuji a nyní pan Gerike, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně Holskok. Vážená paní zpravodajko. Účast zaměstnanců může zvyšovat také vazbu zaměstnanců na společnost, ale je to víceméně sázka na vlastní výkon. Může to být základ nové úspěšné podnikové kultury, kdy zaměstnanci uplatní svou vlastní iniciativu. Může to posílit evropský podnikatelský duch a také může to e, nastolit lepší atmosféru. Na druhé straně potřebujeme také jasnou jasná pravidla. Není možné, aby podniky na burzách nutily své zaměstnance k účasti, tak aby zaměstnanci tyto podíly kupovali. To není možné, ale musíme zjednodušit pravidla, tak aby z toho měly výhody také malé a střední podniky, neboť eh, malé a střední podniky mohou být účastí zaměstnanců posíleny. My předložíme eh, rezoluci, která eh, se bude týkat toho, že chceme eh, přísnější předpisy, ale především méle či žádné vykořišťování. My bychom měli vytvořit novou platformu pro evropskou účast zaměstnanců, která bude prospěšná jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní paní Lambert, prosím. Děkuji vám. Nemám mnoho co dodat ke slovům kolegů. I mohu říci, že pracovní tras, atmosféra byla velice příznivá, za to zpravodajce děkuji já mohu pouze zopakovat některé body. My chceme říci, že takovéto systémy nemají nahrazovat eh, platy a především nemají zde být rizikové takovéto systémy. Účast zaměst zaměstnanců je také důležitá z hlediska e, zachování pracovních míst, protože pak se lidé více podílí na životě společnosti. A je to takový kooperativní model, kterému nevěnujeme v současné době příliš mnoho pozornosti, což bychom měli. To jsou také pro nás klíčové body. Takže jde o to, aby tento systém nenahrazoval platy a aby také nepřesouval riziko na zaměstnance. Takže takovéto názory na toto máme. Myslíme si, že se jedná o zajímavý model a ten také může být zajímavý pro zaměstnance. Nevím, do jaké míry může dojít k reaktivaci zaměstnaných, ale přesto považujeme tento model a tento systém za zajímavý. Děkuji vám. Paní Weber, můžete se vyjádřit. Děkuji vám, kolegové. Chci vás ujistit o tom, že veškeré principy, které jste zmínili, jsou součástí zprávy a také se projevují v návrhu kompromisních pozňovacích návrhů. Týká se to dobrovolného závazku či základu, také je jasné, že e, v žádném případě nemůžeme tímto způsobem nahradit platy, protože nechceme zaměstnance poškodit. Týká se to také nediskriminace. Zaměstnanci také musí být informováni o rizicích a musí jim rozumět, protože to je svět biznesu e, my nechceme dostat lidi do situace, která by byla pro ně horší než situace současná. Je však také pravdou, že existují různé systémy v členských státech EU, ale zdá se mi, že tato možnost není dostatečně využívána, protože může přinést větší stabilitu na trh práce a také v době, kdy společnosti mají problémy, tak tímto způsobem lze také podpořit firmy a také pracovní místa zaměstnanců. Děkuji vám za spolupráci a těším se na vás 28. srpna na zasedání stínových zpravodajů a přeji vám krásné prázdniny a hezkou dovolenou. Schválení se plánuje v našem výboru 24. října a na plenárku se dostane zpráva v listopadu. Nyní bych vám chtěla všem poděkovat a chci také připomenout, že zítra ráno v 9 hodin až do 10.30 máme schůzi koordinátorů. A potom máme řádné zasedání výboru a budeme se zabývat Evropským sociálním fondem. A máme na diskusi dvě hodiny a já doufám, že někteří z vás se této diskuse zúčastní, protože tato diskuse je důležitá. Úvod přednese paní Suková z Evropské komise a jak víte, o tyto peníze se stále bojuje, také se bojuje o to, jak mají být využity. Takže prosím, přijďte ještě před prázdninami. A děkuji vám, nashledanou.